Eh, která musíme uplatnit, eh, tak musíme především vytvořit eh, pracovní místa a rozvoj, protože jinak lidé budou skutečně žít pod Prahem chudoby. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jde o zprávu pana Svena Gigolda pod názvem Statut Evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Kolegyně, kolegové, v letošním roce slavíme eh, rok družstev, tak jak byl vyhlášen OSN. Eh, družstva jsou součástí sociálně tržního hospodářství. 160 milionů podniků spadají do této kategorie. Mají 120 milionů členů a 5,4 milionů zaměstnanců. To ukazuje, že družstevní sektor je velice důležitý, má své regionální kořeny, také ve finanční krizi se prokázal jako stabilní a současně s tím přispívá k uskutečňování cílů strategie Evropská unie 2020 v oblasti růstu a zaměstnanosti, ale také v oblasti sociální soudržnosti a ochrany, životního, ochrany klimatu. Právě proto by Evropská unie se skutečně měla chovat neutrálně k různým formám vzdal eh, vlastnictví a respektovat eh, družstevní formu. My jsme měli velice dobrou spolupráci se stínovým zpravodají, kterým si poděkovat například Evelyn Regnel, která je ještě zde. A otázka je, jak by statut Evropský statut eh, družstevní společnosti mohl být změněn, poněvadž smutné je, že eh, uznání eh, družstev, které je spojeno s Evropským statutem, nemá zatím mnoho úspěchu. Navzdory nákladnému postupu se pouze založilo 17 evropských družstev, a zde pracuje pouze 32 lidí. Je to velice komplikovaný, zbytečně komplikovaný postup, jak založit toto družstvo a určitě eh, to není na výši toho úkolu eh, podporovat přeshraniční tuto formu proto bychom měli eh, tento statut upravit, aniž by se změkčily standardy. Ty standardy zejména pro pracovníky musí být brány v úvahu. Náš eh, výbor pro zaměstnanost a věci sociální se s tím ovšem nespokojují. Eh, naopak díváme se také na další opatření, které se týkají sociálně tržního hospodářství a to znamená, že příslušnost tohoto sektoru eh, návzdory více eh, prohlášení v parlamentu, eh, že ta odpovědnost je pořád roztříštěná v komisi. Je tam nedostatek zdrojů, nedostatek personálu a problematika je rozdělena přes několik generálních direktorátů. Byli bychom rádi, kdyby komise se ujala koordinační úlohy pomocí otevřené metody koordinace aby se prováděl systematický sběr nejlepších a eh, osvědčených postupů. Dále navrhujeme, aby činnosti, které komise ve svém sdělení z roku 2004 už poprvé zveřejnila, aby se to dostalo na aktuální pořád jednání, eh, poněvadž realizováno bylo zatím jenom málo. Chybí například vzdělávací program v této oblasti, ale také systematické uznávání zvláštností družstev. Přáli bychom si také to, aby družstva a sociální hospodářství, zejména v oblasti veřejných zakázek a v oblasti mm, tržní regulace, byly uznány jako speciální forma. Prostě není možné, aby tato forma, která dobře obstála v krizi, se nyní stala její oběti. Tedy komisi chci říci, že je vždy jít, tedy v této oblasti je třeba jít nad rámec, eh, nad rámec tržních pravidel, tržního trhu a je třeba podpořit sociálně tržní hospodářství. Děkuji a nyní se do debaty hlásí pět kolegů. Pan Mikolášek. Děkuji. Vážená paní. Vážení kolegové, Paní komisařko, efektivní fungování družstev a účast zaměstnanců na nám, pokud jde o oživovení evropského hospodářství. Družstva prosazují zájmy svých členů, ale také eh, pomáhají místnímu rozvoji tím, že vytvářejí regionální infrastrukturu. Jejich velkým významem, eh, jejich velký význam je citelný hlavně v sociálních inovací a při zajišťování zásobování venkovských oblastí a městských aglomerací. Svědčí o tom více než 160 tisíc družstev, které vlastní více než čtvrtina všech Evropanů a které poskytují práci 5,4 eh, milionům lidí. Z tohoto pohledu je škoda, že v evropském prostředí se podařilo založit pouze 17 evropských družstevních společností. Doufejme, že situace se zlepší. Bohužel už více nemohu říci, vypršela mi doba. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Dančela za socialist. Děkuji, pane předsedo. Ekonomická krize a finanční krize panuje po celé Evropě, ale jsou tady oblasti, které nejsou zas tak zasaženy a jedná se právě o družstevní společnosti. Dochází k nárůstu jejich obratu. Tyto společnosti nebyly tak zasaženy eh, bankovní krizí a propouštěním. Co je důležité, že tyto společnosti také nebudou eh, odjíždět a působit v zahraničí zaměstnávají celou řadu žen a kvalifikovaných pracovníků. Je tedy důležité, abychom více podpořili takovéto iniciativy, i když máme země, kde koncepce družstevní společnosti byla z historických důvodů zdiskreditována. Je zapotřebí obnovit takovéto iniciativy, aby společnosti eh, nepracovaly v zahraničí. Je to situace, která je důležitá pro evropské občany, a zcela jistě družstevní společnosti zajistí trvalý udržitelný ekonomický rozvoj. Děkuji, pan Čabašogor. Děkuji vám, pane předsedo. Já vítám tuto zprávu pana kolegy Gigolta o statutu Evropského družstva eh, z hlediska družstevníků a zaměstnanců. Je to podle mě velice důležitý doplněk, poněvadž v mé zemi, v Rumunsku a podobně, je to i v jiných členských zemích, eh, zde statut eh, družstev byl za komunistického režimu silně zkompromitován. Ve zprávě komise z 5. října 2010 eh, tento statut taky není příliš přesně vymezen, trošku se přehání. Samozřejmě bylo žadoucí, kdyby eh, v eh, družstevní oblast v Evropské, na evropské úrovni byla lépe zohledněna. Děkuji. Nyní paní Nevedělová. V Evropě existuje 160 tisíc... V Evropě je 160 tisíc družstev, které poskytují práci 5,4 milionů lidí. Krize ukázala, že krizi nemůžeme řešit eh, ze strany akcionářů eh, firm, ale že podnik by měl být vnímán jako sociální organizace, protože je odpovědný nejenom vůči akcionářům, ale také zaměstnancům a společnosti. Právní předpisy o družstvech eh, jsou v celé EU velice odlišné. Stanovy Evropského družstva jsou jedinou právní formou na evropské úrovni. Družstva a jiné podniky sociálního hospodářství jsou součástí evropského sociálního modelu a jednotného trhu a měly by být být uznávány a podporovány, jak o tom hovoří různé evropské dokumenty. Revize směrnice by se měla tedy věnovat především potřebami zaměstnanců, družstev, aby měly být, měli možnost být zaměstnanci i majiteli téhož podniku. Bylo by dobré, kdyby komise vytvořila na nástroj pro ulehčení um, vlastnictví a užívání družstev. To by mělo být samozřejmě ve všech státech EU, také v přeshraničních podnicích by se toto mělo posílit. Děkuji. Děkuji vám. Paní Evelyn Regner jako poslední k tomuto tématu. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla hned na začátek poděkovat eh, panu zpravodaj Gigoltovi velmi srdečně, poněvadž je jak stínový zpravodaj, tak eh, mm, je zpravodajem, který všechny ostatní zahrnul do celého procesu velmi iniciativně. My v roce 2012 v roce družstev máme 17 evropských družstev, to je samozřejmě strašně málo. E, to znamená, že se z toho nestal velký hit. Proč? E, je to proto, že stanovy a pravidla jsou příliš složitá, nebo není tady skutečně potřeba pro přeshraniční spolupráci na družstevní úrovni? My hovoříme o eh, družstvech v sociálním hospodářství, eh, čili eh, nejde nám zas tak o ty, které jsou zisková. Ano, já, ta minuta mě velice <laughs> uběhla. Já chci tedy poukázat na to, že poluurčení pracovníků je velice důležité a také dobrostá bych se tím měli zabývat. Děkuji vám. A nyní bych chtěl dát slovo paní komisarce Vasiliu a prosím, aby se vyjádřila k tomuto tématu. Pane předsedo, komise vítá zájem parlamentu o statut Evropské družstevní společnosti a také obecně jiné podniky v sociálním hospodářství. V roce 2002 si připomínáme Mezinárodní rok družstev a také tato pozornost je ještě významnější. Tato zpráva nabízí velice cený a aktuální příspěvek k revizi legislativy o statutu Evropské družstevní společnosti. Kromě toho eh, se tak může zvýšit viditelnost eh, družstev, jejich pozitivní role, kterou tento eh, podnikatelský model může sehrávat při naplňování cílu strategie 2020. Role družstev byla opomíjena po určitou dobu až do okamžiku, kdy svět eh, začal eh, prožívat hospodářskou krizi a kdy se eh, ukázal význam růstu, zaměstnanosti a sociálního hospodářství. Je pravda, že eh, družstevní podnikání zůstalo věrno družstevním hodnotám a zásadám a bylo v zásadě schopné odolat dopadům finanční a hospodářské krize. Tato zpráva dobře přispívá k úvahám, které eh, zahájila komise o budoucnosti obchodního práva a také o e, iniciativách sociálního hospodářství, které přijala komise v říjnu loňského roku. Komise připomíná e, návrh Evropského parlamentu, který se týká budoucího statutu Evropské družstevní společnosti. E, připomínáme účast zaměstnanců v těchto podnicích a také pozornost genderovým záležitostem. Komise chce také poděkovat panu Gigoltovi, zpravodaji eh, pro výbor pro, ve výboru pro zaměstnanost, paní Estrela eh, ve výboru pro eh, ženská práva. Komise je toho názoru a uvádí to i tato zpráva, že eh, je tu velmi malý zájem o tento nový nástroj Evropské družstevní společnosti. Pouze 24 evropských družstev eh, vzniklo od roku 2006, kdy Nařízení vstoupilo v platnost. 23. února roku 2012 komise přijala zprávu o provádění tohoto nařízení a zaslají Evropskému parlamentu, radě a dalším institucím. Tento text eh, ukazuje na složitost tohoto nástroje, což je hlavní překážkou pro jeho úspěšné používání. Komise tudíž plánuje dvě velké konference aby si mohla vyměnit názory se zainteresovanými subjekty ohledně toho, jakým způsobem statut Evropské družstevní společnosti zjednodušit. Jedna konference proběhne v Dubnu v Bruselu za účasti komisařů eh, Dajányho a Barniera a další na Kypru během kyperského předsednictví v září. Komise předpokládá, že poté bude informovat eh, parlament, eh, až se budete Eh, moci obeznámit eh, s touto zprávou a poté, co ukončíme proces konzultace k této věci. Analýzy a návrhy obsažené v této zprávě budou zohledněny při procesu posuzování a také v konzultacích o, o zjednodušení této legislativy. Kromě eh, toho na to navážeme při naší práci na dalších úpravách obchodního práva. Děkuji. Thank you very much, madam Děkuji. Takže to je konec naší debaty a hlasovat se bude zítra ve 12.30. A dostáváme se k poslednímu bodu na